a, a musíme se snažit také ukončit války, které lidi eh, vyhnali. A teď eh, stručně anglicky závěrem. Můžeme tady neustále debatovat o podrobnostech, ale nakonec se musíme všichni shodnout, že náš eh, evropský způsob života je chránit život. Děkuji. Děkuji vám a nyní eh, za identitu a demokracii eh, paní Annelí Tardino na dvě minuty, prosím. Vy jste navrhli rezoluci, která představuje velkou demagogii levice. Co chcete? No chcete v podstatě, abychom otevřeli dveře nediskriminujícím způsobem zemi v Evropě, abychom přijímali všechny v našich přístavech a abychom eh, eh, nekontrolovali nic, aby příslušné orgány nic neměly pod kontrolou na středozemním moře a aby jejich činnost, tedy těchto mm, eh, organizací, aby v podstatě nebyla vůbec nějakým způsobem pod kontrolou a regulována a proto jsme hlasovali nejenom proti, ale také my jsme předložili alternativní návrh a to znamená chránit naše hranice a naše občany. O to jde. Lepší způsob, jak zachraňovat životy. Ano, to znamená jednat v Africe, tam posílit spolupráci se třetími zeměmi, to znamená původ, zemích původu a řešit tam věci dlouhodobě, tak abychom řešili příčiny ekonomické migrace. Eh, dnes jsme pouze slyšeli hovořit o dohodě z Malty, ale to je, eh, jako kdyby to snad bylo řešení na všechny hm, problémy, ale hm, hm, to, pokud toto by měly být nástroje, které eh, by měly řešit migrační toky, no tak to je jasné selhání, jasný špatný konec. My jsme předložili pozměňovací návrhy, protože chceme, aby členské státy neustále vyhodnocovaly, zdali ty záchrany záchranné akce těmi privátními loděmi, zdali to je skutečně humanitární akce, anebo zdali někdo spíše je komplice zločinců. A mm, zde členské státy musí jednat na základě vlastní legislativy a re, takto regulovat e, vstup lodí do vlastních e, mm, přístavů a e, ne mm, tedy jim jenom pomáhat v této činnosti. A my zde máme různé iniciativy, které v podstatě mohou být atraktivní pro ty, kteří nelegálně nakonec se chtějí dostat do Evropy. A Evropa musí říci ne převaděčům, ne eh, těm eh, skrytým eh, zloči, zločincům a jejich napomáháčům. Děkuji a za evropské konzervativce a reformátory si vezme slovo paní poslankyně Prokačíny, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Zítra my nepodpoříme tento návrh, protože nechceme být i komplici těch, kteří plánují to, že podstatě středozemní moře se stane zónou bez práva. Ano, důvodem je záchrana života migrantů, kteří jsou v rukách pašeráků a Fratelli d'Italie, naše strana, neustále bude říkat, že jediný způsob, jak tomu zabránit, je to, aby neodjížděli. A mm, zde mm, vy všichni máte dispozici data a víme, že zde jsou alternativy. My víme, že mm, my pořád to opakujeme i e, zde pro nás záchrany na moři, to je samozřejmě povinnost, ale když jde o něco příležitostného a ne takto organizovaná činnost, často je to eh, eh, v koluzi eh, tedy s těmi mm, mm, zločinci. Takže víme, že potom se dostanou na Eh, moře, tedy osoby, jejich životy jsou ohroženy. A no, tento dokument to je jasný příklad socialistického pokrytectví a to je důvod, proč EKR předložilo alternativní návrh. Chceme, aby eh, toto, eh, chtěli jsme jenom, aby tedy toto naše smýšlení bylo dáno na papír. Děkuji a nyní za GOE NGL eh, dostává slovo pan Miguel Urban Crespo. Prosím, eh, minutu a půl. Gracias. Děkuji, paní předsedkyně. Tento rok více než tisíc lidí zemřelo utopením v tom společném hrobu, který můžeme značit středozemní moře. Když můžeme zachraňovat život a neděláme to, tak to není jenom otázka lidských práv, ale důstojnosti. A pokud instituce nedělají nic vůči těmto úmrtím a dokonce kriminalizují působení nevládních organizací, tak to vlastně vede k tomu, že jsou kum komplici. Nepomáhá se tu lodím, postupuje se tak, jako dělal Salvini. Přitom jsou tu žádosti o pomoc, jako učinil Pedro Sanchez. My jsme xkrát apelovali a říkáme, zachraňovat životy, to není trestný čin. Evropa si koupila tu xenofobní agendu tam od těch pánů, kteří sedí naproti mně Nyní se tímto řídí eh, naše zpráva hranic. My potřebujeme ale bezpečné trasy, potřebujeme záchrané veřejné složky pro záchrany ve Středomoři, řádné řízení situace na hranicích při dodržování lidských práv. Vždyť Libie to není bezpečný přístav. Také chceme skoncovat s těmi kontakty s libyskou pohraniční stráží. Ti nejsou humánní. Může to být malý krůček správným směrem. Tady se nepřijímají žádné výmluvy. Prosím vás, zítra myslete na ty další smrti, ke kterým můžete dojít, až budete hlasovat. Děkuji za nezahrzené. Si vezme slovo Kostas Papadakis na minutu a půl, prosím. Evropská unie nese spolu odpovědnost eh, za boj a eh, za válku v Sýrii. A teď eh, vidíme, že máme spolu odpovědnost za nejnovější migrační vlnu. Turecko, dublinské nařízení, to je všechno velice škodlivé. A potom u ostrova Kosu máme zase spoustu mrtvých. Eh, máme eh, mrtvé děti v mori, v Samosu, eh, jsou ty uprchlické tábory přeplněné a mají se teď zavírat. Ohrožování, tedy vyhrožování, odmítání uprchlíků nebo vracení uprchlíků, to, je teď, to se teď odráží v nově předložené řecké legislativě. A teď se podívejte, jakou bude dělat novou politiku Nea Demokratie po Syrize. Prostě tohle nelze připustit a je to k tíži všech uprchlíků. Ti jsou obětmi všech kapitalistických toků a Spousta uprchlíků eh, je teď eh, přesouvána do severořeckých uprchlických táborů, odkud mají být zase někam otransportováni. Spousta z nich nedostala možnost požádat o azyl, ale eh, závěr je, že Evropa a NATO musí konečně zrušit, tedy vzdávat se svým imperialistickým plánům, protože vedou akorát k rasismu a nacionalismu. Děkuji vám. A teď poslankyně Karoline Ed Stadler. Na minutu a půl, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, vážení pane komisaři, paní předsedající. Eh, Eh, Shodeme se na dvou věcech asi všichni. Za prvé je naší mezinárodní humanitární pomoc, eh, povinností eh, chránit lidské životy a za druhé pašeráctví je jeden z nejhorších zločinů proti lidskosti a je třeba proti němu bojovat všemi myšlenkami. Když my tady hovoříme o záchraně na moři, v Anglii se stala humanitární katastrofa. Bylo odhaleno 39 mrtvol asi převážených lidí v jednom kamionu. Připomíná to jedno drama na A4 v Rakousku v roce 2015 u Pandorfu. Tam v odstaveném kamionu bylo nalezeno 71 pašovaných lidí mrtvých. Takovéto případy nám ukazují, jak pašeráci jsou brutální a v úvozovkách, že oni, aby mohli profitovat, klidně riskují smrt svých klientů. Musíme si být vědomi toho, jaké signály vysíláme. Musíme oddělovat záchranu na moři a potom jak dlouho, a to jak dlouho Eh, tady budou lidé eh, moci eh, zůstat. Dokud tady budou moci zůstat, tak budou přijíždět. Musíme potřebovat, musíme spolu, zlepšit spolupráci s třetími státy, bezpečná místa v transitních a třetích zemích a také mm, nabídnout budoucí perspektivu africkému kontinentu. Děkuji. Nyní pan Pietro Bartolos, SAD na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat eh, kolegovi Lopesovi Aguilar za vynikající práci. Rezoluce, <clears throat> která byla odhlasována v Libe, tak jasně vysílá signál komisi a členským státům eh, nemůžeme pokračovat s politikou zavřených přístavů a eh, ohrožovat životy lidí na moři. Je to naše morální povinnost jednat a to, co jsme doposud přijali, to není dosačující. My jsme to i viděli minulý týden, poslední, poslední, poslední incident, kdy u Lampedusy eh, se utopili lidé. Takže to je permanentní eh, systém, který potřebujeme, tak abychom měli eh, stabilní systém záchrany lidí na moři. Chceme i Eh, mít takové guidelines, takové, eh, taková vodítka, doporučení pro všechny, kteří eh, poskytují pomoc, aby věděli, že nebudou trestně stíháni. A musíme tedy musíme tedy jinak nalížet na ty, kteří zachraňují životy, protože některé členské státy se chovají ostudně, ale je třeba si uvědomit, že v Libii jsou migranti zneužíváni, jsou vystaveni násilí. Zítra Eh, jde o to, abychom toto odhlasovali eh, drtivou většinou, abychom eh, hlasovali proti těm, kteří se chovají nezodpovědně, zavírají oči vůči těmto tragediím, tragediím. A nejenom to, je i mm, tedy ta, ty dohody s Líbí nebo zavřené přístavy, takové podobné praktiky, tak to všechno vedlo k tomu, že Eh, eh, eh, lidé jsou v této situaci a nakonec se ocitají v těch koncentračních táborech. Děkuji a teď bych dal slovo panu poslanci Janu Kristofu Utinovi na minutu. Prezidentin. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, to, co se děje v Eh, Středozemním moři je a zůstává humanitární katastrofou a záchrana na moři eh, je právní, ale myslím i lidská povinnost. Jako Evropané máme povinnost nepřihlížet umírání ve Středozemním moři, ale musíme jednat. Proto jsem rád, že dnes eh, se našla většina při hlasování o rozpočtu, že dáme vlastní prostředky na záchranu ve Středozemním moři. To je velký krok vpřed, dámy a pánové. Je to tak dobrý krok proto, že při rozdělu rozdělování eh, zachráněných. Jsou tady pokroky, ale čtyři země eh, nestačí a vyzývám další země, aby se také účastnili aby eh, přijímali lidi, kteří byli zachráněni v nouzi na moři, dokud nemáme žádný jiný rozdělovací mechanismus. Ale největší problém je v těch lidech, kteří nasedají do lodí. Je třeba zlepšit eh, situaci eh, v eh, uprchlických táborech, v dát prostor pro legální migraci a také umožnit přesídlení těch nejslabších a pomáhat právě těmto lidem. Já očekám, že komise si z toho udělá prioritu a předloží nám návrhy, které budou schopné získat většinou podporu. Děkuji. Děkuji vám. Ani Tineke Strik na minutu. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Na moři a je třeba počítat každou minutu. Těžko si dovedeme představit, že bychom nechali evropské občany v ohrožení utopení se na nějaké pochybné lodi. Ale ně, něčeho takového se dopouštíme každodenně s nelegálními migranty, ale také mezinárodní námořní právo Um, nutí EU převzít na sebe zodpovědnost záchranné a pátrací akce to znamená rychlou koordinaci a umožnění vylodění v bezpečné míně. Vzhledem k tomu, že Libie není bezpečná, tak nemůžeme zajistit a organizovat jejich návraty do Tripolisu podle mezinárodního práva. Co bychom měli na pomoci je těm migrantům pomoci uprchnout z tohoto pekla a všechny členské státy by měly takto vykonávat svoji zodpovědnost zodpovědnost a podporovat místo eh, někoho kriminalizovat. Takže já apeluji na komisi, aby se založila na těchto nových principech a zrealizovala je rychle a natrvalo. V první řadě je třeba zachránit životy i v mezidobí, než toto nastane, protože třeba opravdu počítat každou minutu. Děkuji. Jean-Paul Garo na minutu, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Rezoluce eh, znamená, že eh, se zvýší migrační tlak na členské státy, aby lépe eh, zachraňovali migranty a přijímali je. A je třeba tedy snad podle tohoto otevřít všechny přístavy a dále podporovat nevládní organizace, abychom v podstatě i takto je motivovali k tomu, aby se dali do pohybu a často jsou v rukách nevládních organizací, které jsou komplici těch pašeráků, včetně francouzského ministra vnitra. Eh, zde vy v podstatě pod vlivem globalistických eh, teorií vy podporujete migrační krizi, která je bezprecedentní. Pokud chcete zachraňovat životy, a to my také chceme, tak právě je třeba udělat úplný opak. To znamená vytvořit skutečné hranice v Evropě, eh, tak, abychom vyhnali ty pašeráky, převaděče, kteří eh, těží z toho neštěstí a je třeba posílat i posílit právní úpravu v oblasti migrace a podporovat veškeré iniciativy a veškerou pomoc v zemích původu, abychom se vyhnuli této dramatické migraci. Děkuji vám a nyní uh, George na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Opět Evropská levice tu vede debatu o úmrtí migrantů ve Středomoří a klade nevhodné otázky a dává špatné odpovědi protože to, že říkají, že se snížil letos počet eh, mrtvých eh, uprchlíků, možná to bylo proto, že Evropa uzavřela své hranice a přístavy. Naše skupina předloží alternativu tomuto usnesení, protože je třeba bojovat naprosto zásadně proti těmto mafím, které takto obchodují s životy lidí, tedy uprchlíků. Je třeba poskytovat správné odpovědi na otázky, tedy jaká opatření zavést, abychom opravdu reagovali, abychom vymítili tento model mafiánských obchodování s lidmi a všemi těmi, kteří s nimi spolupracují. Proč Evropská unie neplní eh, příslušné příslušnou směrnici facilitační, která nutí členské státy k tomu, že eh, oni mohou rozhodovat o tom, koho nechají vstoupit na své území a kdo nesplňuje podmínky, aby na jejich území vstoupil. Děkuji paní poslankyně Regu na jednu minutu. Gracias Repito lo que Děkuji a chci zopakovat to, co řekl kolega předřečník. V roce 2019 více než tisíc lidí zahynulo ve Středomoří, zatímco se snažili dostat do Evropy. Tisíc lidí, tisíc lidských bychtostí, to jsou smrti, úmrtí, eh, kterým přináleží zodpovědní lidé. Někdo je za ně zodpovědný, možná i my tady děláme usnesení, které odsuzují, ale politiky se nemění. Místo, abychom měli civilní záchranné jednotky a umožňovali podporu i tam v těch oblastech, kde panují válečné konflikty, tak prostě tady eh, neděláme nic zásadního. Libie je zapojena do tady toho obchodování s lidskými otroky a také se budou otvírat zadržovací střediska ve Rwandě. Ve Španělsku eh, lidová strana byla eh, prvním takovým pilotem, která se snažila dohodnout na podobném s Marokem a už tu máme nové případy dalších úmrtí, takže takto končí politiky vycházející z této sněmy sněmovny, navyšují se počty úmrtí a mezinárodní právo totiž nutí zachraňovat životy. Tak já doufám, že pokud tak nečiníte, tak jste ochotní se potom obhájit před Mezinárodním soudem. Děkuji, pan Hidvegi, na minutu 30. Thank you, uh, President. Děkuji, paní předsedkyně. Tato rezoluce se opírá o takové Eh, špatné eh, koncepce, jde o zachraňování životu, ale v podstatě vysíláme tím špatný signál a možná to povede k větším tragédiím. A to protože ve stávající formě je to jasná výzva pro miliony lidí v Africe. Pokud my budeme pořád tvrdit, že jsme ochotni přivítat každého v Evropě a dokonce ještě více lidí tedy se dá na cestu a bude riskovat život, namísto toho bychom měli pomáhat těmto lidem tam, kde to potřebují a mm, řešit problémy tam, kde je příčina, to znamená chránit hranice, posílit spolupráci se třetími zeměmi a efektivně bojovat proti pašerákům, převaděčům, tak, aby zaprvé lidé neodcházeli ze svých zemí a potom e, e, a my se musíme snažit, aby nikdy nemohli odejít z afrického pobřeží a utopit se. A e, takže nevládní organizace mm, mm, nemohou provádět tyto operace, protože kolem toho je situace nejasná. Pouze to mohou provádět eh, příslušné oficiální orgány. Eh, lodě eh, nevládních organizací nemohou hm, fungovat jako nějaký transport pro migranty do Evropy. Pokud chceme zachraňovat životy, tak musíme znovu zavést kontroly na hranicích a pomáhat třetím zemím. Přijetí rezoluce v této formě je známka velké nezodpovědnosti z naší strany. Děkuji. Eh, pan poslanec Bytykofr by vám eh, rád podle modré karty eh, položil otázku. Souhlasíte? Pane poslanče. Pan, pane poslanče, máme tady modrou kartu. Pan poslanec Bytykofer se vás chce zeptat. Souhlasíte? Souhlasíte? Tak prosím pana Betikofera a 30 vteřin. Thank you, President. I have two questions. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám dvě otázky na pana kolegu. Za prvé, eh, jste si jist, eh, že patříte do EPP a nespíš eh, do ID? E? Za druhé, hm, co z toho, co jste říkal, jakým způsobem je blízké křesťanství? Tak prosím o, o otázku, pane poslanče Fidivědi. Tak zaprvé vést debatu o takhle důležitých otázkách i uvnitř e, politických frakcí e, je, myslím, normální věc a je e, dobré něco takového vést a vy tady hovoříte o křesťanství, já vám řeknu tohle. Odpovědnost je součástí eh, křesťanství a já si myslím, že to, co Evropa eh, dělá eh, v oblasti migrace, je zcela neodpovědné vydávat signál lidem, že můžou bez omezení přicházet a o léta později hm, říci, omlouváme se, musíte jít zpátky. To je neodpovědný přístup. Odpovědný přístup je být realistický eh, a pomáhat jim tam, kde eh, opravdu potřebují pojmout. To si myslím, že je křesťanská odpovědnost. Děkuji. Teď eh, poslanec Moreno Sanchez, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě bych chtěl poděkovat našemu předsedovi výboru Libe

za práci a za předložené usnesení, kde jsou načrtnuty ty, eh, ta naléhavá opatření, ke kterým je třeba přistoupit, abychom zabránili úmrtím ve Středomoří. Zachraňovat životy by měla být naše priorita a toto je určitě důležitý krok. Tady ta dohoda z Malty, ale není dostačující. Nesmíme jenom zalepovat nějaká prázdná místa. Měli bychom posílit spolupráci mezi členskými státy, mít opravdovou evropskou společnou politiku politiku, abychom zachránili životy ve Středomoří. A měli bychom věnovat specifickou pozornost dětem a ženám, zejména nedoprovázeným dětem, protože ty jsou ohroženy celou řadou nebezpečí po celou jejich utrpnou cestu. A Otázka není složitá jenom na moři, ale také v těch zadržovacích táboře a mezi nimi je více než tisíc nedoprovázených nezletilých. Měli bychom dělat něco hned, takže opravdu vysíláme apel na členské státy, aby tu měli opravdové plány, aby se spojili se spojenými národy a vytvořili bezpečné koridory. A ještě osobně chci připomenout této sněmovně, že migranti, uprchlíci, to nejsou jenom statistiky a čísla. Nejsou to jen čísla, jsou to lidé, kteří si přejí mít život, svůj eh, příběh a to vám říká samotný syn migrantů. Děkuji, paní pos... Děkuji a nyní paní poslankyně eh, Majte Pagaza a na minutu. Prezidenta. Paní předsedkyně, mm, to, tady slyšíme velkou demagogii. My v tomto parlamentu ale potřebujeme konsensus, tak abychom měli e, politiku migrační, asilovou, abychom skoncovali s krizí, kterou teď zažíváme. Dobře, e, lidské životy e, z pohledu právního musíme chránit, to je vyšší věc než eh, mm, stíhání mafií, kteří eh, fungují jako převaděči. Takže to je třeba mít také na mysli. V tomto okamžiku je velice rizikové eh, teď mm, se snažit dostat se přes Středozemní moře, než to bylo dříve a mm, mm, zde i kriminalizovat nevládní organizace, to je velice nespravedlivé, je takto trestat, a, mm, protože zde, a proč je to tak je, protože tento balíček je zablokován v radě a dále je třeba jasně eh, si říci, co, nám, co dělá komise a rada. No jsou prostě slepí vůči tomu, co se děje v Líbii a my nemůžeme tam přihlížet tomu vážnému flagrantnímu porušování lidských práv to nemůžeme povolit. Ať to je všem jasné. Děkuji, paní posel Alice Kunke. Děkuji, teď Alice Kunke na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Vždy, když ve středozemním moři vyhasne život v důsledku neochoty Evropské unie konat, tak je to pro mě velice bolestivé, je to opravdová ostuda, to, k čemu tam dochází rok za rokem, to opravdu není hodné Evropské unii, takže my opravdu apelujeme členské státy, aby systematicky proaktivně realizovali tyto pátrací a záchranné operace, aby proto měli dostatečné vybavení i v rámci agentury Frontexu aby všichni aktéři ve středozemním moři proaktivně šířili informace o plavidlech, které se dostávají do nouzového stavu, aby jim ostatní mohli pomoct. A také žádáme, aby všichni lidé, kteří jsou zachráněni ve středozemním moři, tak aby mohli být převezeni do bezpečného místa a to v souladu s mezinárodním právem a právem EU. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám. A teď uh pan poslanec Tom van den Driesche. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, eh, my eh, eh, chráníme občany tím, že trestáme trestné činy a tak mohou občané získat důvěru v demokratický právní stát. Ale politická elita se to teď brání dělat. Místo toho, aby chránila naše hranice, jsou nelegantní migranti, kteří cíleně záměrně, úmyslně překračují naší e, hranici, jsou jim aplaudováno dokonce. E, jsou tady opatření na podporu e, legální migrace. Někdo říká, že se to dělá z humanitárních ohledů, ale je humanitární držet biznis převaděčů, je humanitární nechávat lidi pře Eh, žívat eh, v eh, takovém prostředí v uprchlických táborů. Uvědomme si, že můžeme jedině tomu zabránit tak, že zavřeme hranice a lidi pošleme tam, odkud pocházejí. To od nás naši občané čekají. Děkuji vám. Teď paní Jadviga Višněvská na minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně, dámy a pánové. Nepopírám nezbytnost chránit lidské životy, ale bohužel záchranné eh, operace ve středozemním moři, které eh, provádějí nestátní organizace, eh, jsou často zneužívány převaděče lidí. To je eh, cyniční biznis, eh, který eh, z lidské naivity vydělává 10 miliard ročně. Frontex zachránil 88 tisíc lidí na moři, ale záchranné akce nejsou přece jeho hlavní úkolem. Frontex se má starat o to, aby se do Unie dostávali teroristi a pachatele trestné činnosti. Bohužel jsou lidé převáděni bez Eh, kontroly eh, totožnosti nebo ověření jejich eh, testní minulosti. Záchranné akce musí být výjimkou, ne pravidlem abychom zabránili tomu převážení přes moře, musíme působit na pevnině. Podívejte se na ten děsivý pašerácký biznis. S tím nemůžeme vůbec souhlasit. Prosím, přijměte naše usnesení, které navrhuje boj proti převaděčským mm, skupinám a dlouhodobý přístup k, rozvoju, k rozvoji Afriky a odsun těch, kteří sem přišli nelegálně. Děkuji. Děkuji vám, paní poslankyně. A teď Miriam dali nám minutu a půl. Thank you. Děkuji. Paní předsedkyně, jak již někteří kolegové řekli, ztráta životů na Středozemní moři, to již e, zažíváme řadu let a dnes zde opět stejný problém a pořád nemáme funkční, efektivní systém solidarity pro některé členské státy eh, to mm, v podstatě eh, to není relevantní, protože se to údajně týká jenom těch států na jihu. To musí skončit. Je třeba mít permanentní, spolehlivý přístup k záchranám životu. To by mělo nahradit ta ad hoc řešení do posud. Vzhledem k tomuto scénáři, ta společná deklarace členských států, tedy pouze Německa, Frita, Itálie, Francie, Malty, po ministerském zasedání v Maltě, to je pouze první krok k tomu, abychom našli předvídatelný mechanismus solidarity. Ale to jsou pouze čtyři členské státy. A zde rada by měla hrát vůči roli a zavést systém redistribuce, tedy kvót, a je to přístup, který by měl eh, především posvětit princip non-refoulement, aby skutečně Eh, ti, kteří jsou zachráněni, tak aby nebyli nakonec zneužíváni. A zde je třeba, aby to byla ale reakce, která zapojí všechny členské státy, to by bylo ideální, ale eh, dokud toto, nemůže, dokud toto nebudeme mít, nemůžeme sedět jen tak a nedělat nic. Děkuji, pan Huk, minuta. Speaking on this issue on day já to hovořím o tomto tématu kdy došlo k strašné události 39 lidí, kteří byli převáženi do Spojeného království a zřejmě mezi nimi i jedno dítě. Tento kamion projel mnohé členské státy. Já již dlouho naslouchám uprchlíkům, kteří přejíždějí tento kanál a ty eh, vlastně jejich zážitky popisují ve třích fázích. Zničený domov, pak přesun na sever Afriky, Eh, který také není bezpečný a pak eh, musí zvládnout nebezpečí středozemního moře, protože prostě nemají jinou možnost, jinou volbu. A členské státy vlastně nechávají tyto lidi v rukou těchto pašeráků a tak to je nutí podstupovat tyto cesty a podstupují je i malé děti, nedoprovázení, nezletilé, takže prosím, už se spojíme a zachraňme jejich životy. Děkuji vám. A nyní na jednu minutu pan Urtasun. Děkuji, paní předsedkyně. Zítra parlament opět vyšle jasné sdělení, že potřebujeme eh, společnou akci záchrany ve Středomoří. Nemůžeme takto pokračovat, jenže my už jsme to udělali tolikrát, že už je to únavné a instituce nereagují. Já mám několik konkrétních žádostí. V první řadě na komisi jsme mnohokrát říkali, Dejte členským státům doporučení, aby specifikovali humanitární pomoc. To můžete dělat. A radu tu žádáme, aby žádala další členské státy, aby respektovali své zodpovědnosti ve jméně záchrany ve Středomoří. Ne pasivně, ale konkrétními kroky, co se týče pátracích a záchranných akcí. Pak tu máme samozřejmě otázku přijetí. Máme eh, Dublin zablokovaný, ale pak jsou tu díky ujednání z Malty čtyři státy, které chtějí začít přijímat. Takže tato posílená spolupráce by se měla rozšířit, aby to bylo více států, aby to byl opravdu mechanismus posílené solidarity. Děkuji. Děkuji a nyní pan Fest na jednu minutu. Ähm, paní předsedkyně. Ähm, malý počet poslanců äh, v sále ukazuje, äh, jak skutečně důležité to téma äh, je. A výjimečně mají poslanci pravdu, protože v severní Sýrii denně zemře více lidí než v Eh, Středozemním moři a to na rukou eh, člověka, eh, které, který let byl podporován EU jako partner a to a levicí tady také a, a, který, a to i když se Turec, z Turecka stalo, stalo islámsk, stala islámská země. Tihle eh, lidé, kteří eh, přicházejí po moři, by přišli jinak po eh, zemi, ale místo toho, abychom se zaměřili na to, jak ochránit pozemní hranici a jak zastavit pana Erdogana, tak tady hovoříme o Karole Rakete, o nestátních organizacích a o, tom, o těch kšeftech převaděčů, ale uvědomte si, že skutečné problémy nejsou v středozemním moři. E, přestaňte s těmi e, vyhledávacími a záchrannými opatřeními, s trestnou činností e, nestátních organizací, a zastavte v nelegální vyhánění a vybíjení Kurdů. Pan Ros na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Podle Mezinárodní organizace pro migraci je eh, tedy klesl eh, tok migrantů o 32% oproti minulému roku. Počet eh, mrtvých ve Středozemním moři klesl o 42%. Víte čím to? To je výsledek politiky, kterou vedl Salvini. Proč žádá Evropský parlament na navýšení Eh, kapacity pro eh, vyhledávání a záchranu ve Středozemním moři a změní eh, pravidel? Eh, jediné eh, mm, vysvětlení je eh, znovu, že Evropská unie chce stimulovat v migraci s pomocí nestátních organizací. Masová migrace z posledních let měla katastrofální důsledky pro velké města v Evropě. Zvolte řešení, ve kterém řešení, ve kterém nebude Evropa obětí. zavřeme své hranice a posilme zachycování na místě. Děkuji. Teď minutu a půl, paní Guillaume. Děkuji, paní předsedkyně. V červenci minulého roku Rada a komise nám e, sdělili, že je jich eh, cíl eh, je zachraňovat. A tady je velký rozpor mezi slovy a mezi činy, to znamená záchranné akce, ale bez lodí a pořád umrtí eh, na moři. Především ale je třeba respektovat právo, pokud je o vyloďování těchto osob. A opět zde mm, mm, rok na to mm, o tom jednáme a nic se nezměnilo. Komise přitom říká, že je třeba připravit operaci záchran životů, která bude skutečně Evropo, evropskou operací a kde budou se koordinovat eh, akce v přístavech. Ale pořád jsou to nevládní organizace, které zaplňují to vakuum, které tam nechali členské státy a nakonec to vede i ke kriminalizaci osob, které zachraňují. Již eh, měsíce čekáme eh, mm, hlavní směry od komise, pokud jde o směrnici, facilitační směrnici, protože tady pořád je ta potřeba zachraňovat. Děkuji paní Fautmans. Děkuji, paní předsedkyně, A to by mimo mikrofon, bohužel. Tak teď už můžu začít. Eh, dobrý večer, eh, kolegové, eh, paní předsedkyně. Barson Shire, somalsko-britský básník, napsal, že nikdo neposadí děti do člunu pokud eh, voda nebude bezpečnější než eh, země a eh, uvědomte si, že Evropa není bezpečnější ten počet mrtvých se zvýšil o pětinásobně oproti katastrofálnímu roku 2015. A jak to? Protože Evropa řeší špatné věci. My máme plná ústa evropské, evropských hodnot, ale nejednáme podle toho. Počet záchranných operací se, e, zmí, e, se zmenšil. A, a dokonce se kriminalizují, je záchrana a, a, lidí. Eh, to nejsou evropské hodnoty, to jsou praktiky Putina nebo Trumpa. My nacháme eh, mm, lidi eh, utonout v Evropě a to, za to máme odpovědnost. A proto, pane komisaři, říkám, rozhýbejte evropskou politiku, postav, postarejte se o to, aby lidé v nouzi byli zachraňováni, abychom už nemuseli trpět tuhle hambu v Evropě. Děkuji, paní Hutisáry, minutu. Paní předsedkyně, Evropská unie slabě potírá a hranice a eh, slabě potírá eh, zločiny a slabě eh, chrání hranice. Tyhle hranice špatně chráněné lákají mladé lidi ze subsaharské Afriky, kteří chtějí lepší život. Evropa nemůže vzít miliony Afričanů, Evropa patří Evropanům. Evropští politici by neměli trvat eh, každým rokem na to, že eh, se budou realokovat lidé. Pokud bychom eh, měli vynakládat tolik energie na blahobyt Evropanů, jako děláme na imigraci, tak Evropě by se jako celku dařilo mnohem lépe. Měli bychom Eh, se bavit o tom, jak, za, jak uzavřít vnější hranice Evropy. Naší povinností je zajistit eh, prosperitu a bezpečnost evropské civilizace. Děkuji za minutu, minutu paní Incir. Paní předsedkyně, zatímco členské státy EU jsou zablokovány, co se týče budoucnosti migrační politiky v Unii, tak se ve Středomoří utápějí eh, desítky lidí. Eh, pravice v Evropě na to reaguje tak, že se snaží kritizovat ty, kteří poskytují humanitární pomoc, dobrovolnické organizace, které zachraňují lidské životy. Důležitou součástí toho usnesení, o kterém budeme zítra hlasovat, je, že žádáme na komisi, aby opravdu poskytla pokyny pro EU, kde se jasně stanoví, že humanitární pomoc nevládních organizacích není nic nelegálního. Musíme společně reagovat. Dohoda z Malty se snaží rozdělit lidi, kteří sem přicházejí, což eh, vítáme, ale my potřebujeme dlouhodobější udržitelná řešení, aby ta záchrana byla opravdu reálná a mít eh, zejména reálnou evropskou migrační politiku. Ty síly, které zabraňují výkonu této naší zodpo- zodpovědnosti, nepomáhají lidem na místě. A Oni hovoří jenom o tom, abychom lidem zabraňovali dostávat se sem do Evropy. Vlastně nejde o opravdovou pomoc. Děkuji, paní Bizoto, na jednu minutu. Dohoda s Malty o migrantech eh, v podstatě ta poškozuje Itálii a ukazuje to, jak Eh, se snažíme lhát veřejnosti opět. Bohužel fakta jsou, jaká jsou. To znamená, my eh, zde se eh, v Itálii od té doby, kdy zvýšil počet lodí s migranty a je to vláda, která jedná proti vůli italského lidu a přiváží nezákonné migranty a to pod záštitou mm, technokratů z Bruselu, protože zde se pouze mlčí, ale i Italové už, jsou, už mají dost vašich lží a podvodů a nechceme invazi nezákonných migrantů. My jsme eh, připraveni jít na barikády, abychom hájili eh, naši zem. My vám už nedovolíme, abyste Itálii eh, transformovali v jeden velký tábor, uprchlický tábor Evropy. Minutu, pan Blaško. Vážená paní předsedající,

Děkuji kolegové. A nyní uh, máme prostor pro nezapsané řečníky. Uh, uh, máme tady více než uh, 10 žádostí. Vzhledem k časovým omezením nemůžeme vzít všechny. Takže jako první uh, na minutu paní Holmajer. Vážený pane eh, komisaři, pane ministrině, eh, kolegyně a kolegové, debata ukazuje, že i s eh, usnesením, které bylo sformulováno, jsme postihli jenom minimální aspekt toho problému. A to je můj problém. Já jsem pro záchranné akce. Tady v demokratickém táboře asi nebude žádný odpor vůči tomu, ale hovořit jenom o nich, to ten problém nevyřeší. Větší část lidí umírá v oblasti eh, Sahary a o těch se zřídka kdy eh, debatuje, protože se k nám málo kdy dostanou, protože eh, se s nimi nedostaneme do styku, protože nevídáme o tom obrázky. A, a proto musíme věnovat pozornost těm oblastem v Africe, se kterými jsme schopni spolupracovat, abychom eh, zabránili tomu, aby vůbec lidé pouštěli na cestu. Eh, proto tady máme eh, Frontex. Tisíce lidí jsou zachráněni, ale o tom se nemůžeme bavit. To řešení, o kterém se tady mluví, to bohužel není žádné řešení. Na minutu pan Adjos Saliba. Paní předsedkyně, eh, stávající řešení nestačí a nejsou dobrá, nestačí proto, abychom zde vyřešili stávající krizi. Na jedné straně máme migranty a mm, Mm, hodně lidí, žen, dětí, kteří umírají na moři. A na druhé straně máme zde evropské občany, kteří nejsou spokojeni, kterým se to nelíbí. A mm, také i kvůli tomu, že Evropa není aktivní. A hranice Eh, na hranicích pro, mm, se stávají incidenty, jako to, co jsme viděli na Maltě minulý týden. Eh, situace eskaluje a nemůžeme být nečinní. Eh, to, je, to dělá starosti, to zneklidňuje občany. Pokud to takto bude pokračovat, tak jenom mm, zvýšíme počet extremistů a násilí. Evropa by se měla probrat a řešit problém efektivně, solidárně a... Pardon, já jsem... Eh, speaker for one minute, Madam Joveva. Joveva. Děkuji, paní Novera, minuta. Naslavljanje tako pomembne problematike, kot je reševanje... Děkuji Děkuji. Je velice důležité, abychom se věnovali tak závažnému tématu, jako jsou pátrací a záchrany akce ve Středomoři, ale ještě důležitější, abychom nejenom hovořili, ale dělali konkrétní kroky směrem k řešení problému. A právě o tom je návrh usnesení. EU potřebuje e, více koordinovanější přístup, aby umožňovali vyloďování těchto migrantů a mít také správný mechanismus pro jejich distribuci od roku 2014 do roku 2018 více než 19 tisíc lidí zahynulo ve Středomoří a to je strašné. Pak jsou tu témata napojená na bezpečnost, ale také bychom neměli zapomínat na solidaritu. To vše by mělo jít ruku v ruce a já jsem přesvědčena, že členské státy by měly sloučit své úsilí a zajistit zde bezpečné přístavy pro eh, v rámci Evropy a měli by zároveň zajistit bezpečnost všech svých občanů, pan Běrzinský. Paní předsedající. Paní předsedající, eh, pane komisaři, eh, začátkem bych eh, uvedl citát, který asi všichni zdáte. Kdo zachrání jeden život, zachrání celý svět já jsem eh, eh, zkušený námořník a nedokážu si představit, eh, jestli bych byl na obchodní lodi a nebo na soukromé plachetnici, že bych nepomohl člověku v nouzi na moři, ale jako politik vím, že na tomhle celém se přiživuje mm, organizovaný zločin a také miliony lidí z odrovníkové Afriky na sever odpovědnost. Dámy a pánové, byl jsem eh, eh, jako ministr vnitra a sežil jsem jediný racionální hlas ministra a z vnitřních věcí eh, Maroka, který hovoří o migraci, migraci o, o, hovoříme o v masové migraci, podporujete mm, lidi, kteří mají přístup k internetu a zvete je na moři. A to jsou, o, o tamtu jsou ty eh, eh, tragédie na středozemním moři, odpovědnost. Přetáhnul jste? Děkuji. Příští řečník určitě bude dodržovat minutu a je to paní Daly. Já bych ráda připomněla 39 obletí, eh, které byly nalezeny eh, v eh, kamionu Fesexu, přes Belgii, irskou firmou registrovanou v Bulharsku. To je eh, součást eh, toho závodu směrem dolů eh, v kamionové přepravě. Je to další tragický případ ukazující, jak zoufalí lidé jsou, aby se dostali do Evropy. Takže já podporuji snahy těch, kteří jsou zapojeni do vyhledávání a záchrany. Je to základní moralita, základní mezinárodní právo. Ovšem mezinárodní právo není mm, zatlačovat lidi do Libie a dát jí na té eh, pravomoci, potřebujeme reformovat Dublin, potřebujeme vytvořit bezpečné cesty do Evropy, abychom eh, eh, čelili pašerákům, ale musíme přestat bombardovat jejich země a vyhánět je z jejich domovů, dělat z nich uprchlíky na prvním místě. Děkuji, teď pan, na minutu pan Polčák.

Upřímně, já jsem zklamán, když jsem slyšel eh, některé ty vstupy od eh, pravice, protože nám šlo o jednoduché řešení. Prostě je třeba zachraňovat lidské životy. Samozřejmě to nestačí. A zde tady se říká, budeme zachraňovat životy a potom budeme realizovat eh, to, co pořád nemáme, to znamená společnou evropskou politiku já to říkám jako Ital, to znamená, jak budeme přerozdělovat migranty na území, to znamená, musíme již přehodnotit, novelizovat Dublin a přijmout systém legálních kanálů a tak to zabráníme převaděčství a tak i zabráníme. Tak a musíme i eh, zrušit ty tábory v Líbii. Zatím jsme neměli takovou společnou politiku. Zde bychom měli do centra našeho zájmu dát životy lidí a nepohrávat si s jejich životy. Kolegové, to je konec Catch the Eye a nyní pan komisař Hahn zareaguje. Děkuji paní předsedkyně, paní ministrině, dámy a pánové. Na začátku této rozpravy jsme říkali, že zachraňovat životy mm, bylo a bude vždy komisní prioritou. Je to naše morální povinnost a právní závazek zachraňovat životy na moři a ochránit ty, kteří utíkají před persekucemi z důvodu konfliktu či války a proto musíme Eh, vybudovat eh, komplexní strategii, mm, která efektivně bude řešit migraci ve všech aspektech. Zároveň bychom měli pokračovat v úsilí a řešit příčiny této neregulární migrace a to se má řešit nestabilitu těchto zemí původu a tranzitu. Bojovat proti pašeráckým převaděčským sítím, kteří eh, zneužívají ty zoufalé lidi a mm, je třeba, abychom měli e, důvěryhodné legální cesty pro ekonomické migranty a žadatele o azyl, kteří zatím e, jsou zablokováni ve třetích zemích. Tato strategie je velkou výzvou, kterou Evropa nesmí řešit samotná. A e, tady jde o to, jediná cesta je pracovat v partnerství se zeměmi původu, tranzitu a místa určení za podpory mezinárodních organizací a ruku v ruce s organizacemi občanské společnosti. Rozdělit si odpovědnost v duchu mezinárodní spolupráce. Jsem si jist, že všechny tyto prvky budou řádně reflektovány v novém paktu o azylu a migraci, které který paní předsedkyně komise von der Leyen předloží a to dá nový impuls evropské reakci e, na migrační problematiku. Děkuji, pane komisaři. A nakonec za radu paní ministrině Tupurainen. Prosím, máte slovo. Members. No, vážení poslanci, finské předsednictví si plně uvědomuje, jak je zásadní humanitární pomoc a podpora ve středozemní moře a jsme opravdu zavázáni společně s ostatními významnými aktéry pracovat na společném řešení. Takové řešení si představuje předvídatelnost a podle mezinárodního námořního práva je eh, zapotřebí umožnit eh, azyl eh, žadatelům o azyl a záchranu takových lidí. A je důležité, abychom postupovali rychle, ale potřebujeme takové řešení, které bude pokrývat všechny aspekty. Evropská unie ví, že samozřejmě tato situace uprchlíků nemůže zůstat nevyřešená. Ano, my víme, musíme zachraňovat životy, vždyť hovoříme o lidech, o jednotlivcích a zároveň budeme pracovat na reformě společného evropského azylového systému, abychom připravili trvalé řešení i budoucích situacích a já důvěřuji tomu, že tímto společně učiníme významné kroky ku předu. Já vám všem děkuji za diskuzi, vám, pane předsedo výboru Libe, děkuji za vaši angažovanost. Děkuji paní Tuporajnen. Obdrželi jsme čtyři návrhy usnesení. Tato debata je uzavřena a hlasování proběhne zítra. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu pořadu jednání a tím je prohlášení Rady a komise na téma zahájení jednání o přistoupení Severní Makedonie a Albánie. A ještě před zahájením chci připomenout, že pro žádost o, o slovo v rámci Catch the Eye se můžete zaregistrovat jak tradičně, tak také elektronicky. Takže Prosím, nečekejte na to až do konce rozpravy, ale již v průběhu rozpravy se můžete přihlásit. Pokud jsou všichni připraveni, tak paní ministrině za radu má slovo. Paní předsedkyně, vážení poslanci, jak velice dobře víte, rozdělení a eh, nebo připravenost Severní Makedonie, Albánie již byla projednávána na úrovni EU mnohokrát. Asi také víte, že Rada zatím nepři, nedosáhla dohody, aby se otevřelo přístupového jednání s Severní Makedonii a s Albánií. V mezidobí ale se obě země hodně snažily, aby pokročili v jejich reformách. Závěry rady z června tohoto roku nás zavazují, abychom přistoupili k jasnému rozhodnutí ohledně obou zemí nejpozději do listopadu. Jakožto předsedkyně Rady pro všeobecné záležitosti musím říci, že jsem opravdu zklamána, že se nám toto nepodařilo.